Súdánu a případa doktora Armina Mekyho Medanyho. Prvním řečníkem je paní Argentíny. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rádi bychom obrátili vaši pozornost na hroznou situaci doktora Armina Mekyho Medanyho a jiných aktivistů ze Sudánu. Rádi bychom obrátili vaši pozornost i na situaci ženy, která byla uvězněna před letními prázdninami, na matku, která byla uvězněna nedávno. Rádi bychom e, upozornili na to, že místní vláda nerespektuje lidská práva. Doktor Medany byl uvězněn v Kartumu, když se vrátil z Addis Abeby, kde podepsal eh, rezoluci usnesení, eh, které se nazývá výzva pro Sudán, ve kterém se snažili o mm, změnu systému v této zemi ještě předtím, než dojde k volbám na jaře letošního roku. Očekávají se volby v roce 2015 na jaře. Bohužel jsou zde veliké obavy ohledně průběhu těchto voleb. Vidíme, co se děje v Sudánu, zneklidňující situace i přes veškeré úsilí, mezinárodní úsilí. Bohužel tato situace se nezlepšuje. Včera jsme rovněž hovořili o kartumském procesu, například do kterého se zapojily severoafrické země, které podepsaly dohodu o tom, že migranti kteří a asilanti ze Sudánu naleznou místo v těchto zemích. Došlo k uvěznění mnoha aktivistů, kteří bojují za lidská práva. To je opravdu nesmírně kritická situace. Chceme, aby eh, došlo k okamžitému přerušení této situace lidé se zde eh, vrací do šílených podmínek po té, co se snaží odejít z této země. Děkujeme, říká pan předseda, poprosím o klid. Pan Seller. Kolegyně a kolegové, v květnu tohoto roku eh, byla mezinárodní veřejnost eh, skutečně ohromena rozsudkem k smrti sudánské křesťanky, která měla být popravena kvůli své víře. Mezinárodní protest, který i hned následoval, vedl k tomu, že byla propuštěna a mohla opustit Sudán. Nyní e, nutnou pomoc a pozornost potřebuje doktor Amin Madani, který je známým e, aktivistou v oblasti lidských práv v Sudánu, který byl zatčen sudánskou tajnou službou 1. prosince protože podepsal takzvaný Sudán Call sudánskou výzvu, kde e, vyzývají političtí zástupců Sudánu skoncování s porušování lidských práv e, v různých regionech Sudánu a e, zahájení usměřovacího a mírového procesu před volbami. My požadujeme okamžité propuštění pana doktora Amina Madaního, který je již star 76 let a Eh, potřebuje nutně léky, které mu sudánské tajné služby nedávají. Je to pro něj tedy eh, situace, která ohrožuje jeho život a my vyzýváme Sudán, aby i hned zahájili mírový proces a respektovali lidská práva svých občanů. Pan Tanok. Pane předsedo, Pane předsedo, EKR vyzývá sudanské orgány, aby e, okamžitě propustili doktora Medányho. Jeho začení bylo nejenom své volné, ale také to je represálie proti němu, aby zastavil své legitimní aktivity na ochranu lidských práv po, eh, na, byl začen po návratu z Adisu, eh, jsou obavy jeho bezpečnosti 76, má vysoký tlak a diabetes, eh, ne, nemůže si brát léky, hm, v tomu brání bezpečnostní služby sudanské orgány, které vede válečný zločinec pro Malvašia, se zachovali politování hodným způsobem kromě požadování, kromě žádosti o jeho okamžité propuštění, žádáme aby eh, byl zastaven všechny eh, akty zastrašování aktivistů pro lidská práva a v souladu s eh, deklarací OSN a všemi mezinárodními mm, instrumenty na ochranu lidských práv, které ratifikoval Sudán. Pan Wedenholzer, mm, děkuji, pane předsedo. Již po třetí se zabýváme situací v tomto regionu v souvislosti s lidskými právy um, je zdá se, že Eh, tvrdí, že, by, že nerespektování lidských práv je v zájmu stability, ale to je špatný přístup. Stabilita je jenom tam, kde jsou dodržována lidská práva. Eh, jak předvídá Sudan Call, které, který podepsali nejrůznější skupiny, mezi nimi doktor Medány, eh, to je vysoce vážený bývalý politika aktivista pro lidská práva, který žád, my žádáme okamžité propuštění doktora Medányho a vyzýváme Sudán, aby aby konečně eh, eh, usilovali o dialog s konstruktivními silami ve své zemi. Děkuji, pan Koral. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Hovořili jsme o výzvě Sudan Call. To je výzva, k skončování situace, kdy tam máme pouze jednu jednotnou stranu a je tam zatím přání vytvořit nějakou přechodnou vládu v zemi. E, aktivisté se Sudán kolu byli tedy zatýkáni tajnými službami. Mezi zatčenými je doktor Amin Madani, právník a aktivista. A je tam také Faruk Abu Isa, vůdce opozice. Byli zatčeni, protože se rozhodli, že se postaví proti vládě, vyjádří, vyjádří jiný názor. V Sudánu to takto je. Panuje tam násilí proti lidem, kteří třeba i pokojně se vymezí vůči vládě. E, jsou to skutečně pokojní lidé a my bychom se měli snažit je podpořit a o to jde v našem usnesení. Prosím, podpořte ho. Děkuji, pan Pet. Vážený pane předsedo, situace v Sudánu vyžaduje naši okamžitou pozornost. Lidé jsou zde mučeni, zastrašováni, političtí aktivisté, opozičníci. Dále víme, že zde dochází k sexuálnímu násilí. Dokonce jedna teenagerka byla znásilněna místními vojáky. Místní vláda musí dodržovat místní pravidla, standardy, především OSN deklaraci z roku 88, která se týká ochrany lidských práv a musí rovněž Eh, dodržovat všechny regionální nástroje. Nedávný případ uvěznění doktora Medanyho je dalším příkladem toho, co je špatně v této zemi. Tento člověk musí být okamžitě propuštěn. Proseku, um, um, stát, vládní zástupce Mezinárodního um, uh, soudu um, chtěl, aby došlo k začení Albašíra, prezidenta, ovšem, jak vidíme, neustále pokračuje v tom, co se v této zemi děje. Musíme okamžitě zamezit zneužívání lidských práv a zastrašování bojovníků za lidská práva v této zemi. Děkujeme, paní Beržiad má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem včera večer odsoudila kartumský proces, který legitimuje eh, diktatury v této části Afriky. Je to pravda i v Sudánu. Ano, pan Bashir, eh, kterého mezinárodní eh, justice žádá již od 90. let. Nikdy jsme neměli tak spojenou opozici proti tomu, co se děje v této zemi. Ovšem, co se děje v této zemi, oni nedodržují dohody z Addis Abeby, neustále bombardují míst místní civilní obyvatelstvo, dochází k ohromným mm, mm, eh, skutkům, které musíme odsoudit. Pan Medany a jeho kolegové jsou symbolem občanské společnosti. My opravdu musíme, musíme něco dělat, nesmíme zavírat oči. I Rada bezpečnosti OSN, která není schopna odsoudit to, co se děje, všechny tyto mm, různé skutky. Nejde pouze o to, že voláme po, potom, aby byli političtí vězni osvobozeni, ale samozřejmě musíme podporovat bojovníky za lidská práva. Musíme umožnit, aby místní obyvatelstvo žilo v míru a v demokracii a ne pod touto diktaturou. Děkujeme. Slovo má pan Gambiuš. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nyní bych rád řekl, že jsem nikdy neměl takový pocit, jaký mám nyní, když hovořím v tomto hlučném v této hlučné situaci. Dovolte, abych pohovořil o doktoru Medanim. Je to starší člověk, má zdravotní problémy, je zadržován jenom proto, že volá po lepší budoucnosti svých spoluobčanů, volá potom mírovým způsobem, klidným způsobem. Chtěl by, aby budoucnost Sudánu byla založena na svobodě, na hodnotách, které sdílíme i my v Evropské unii. Ovšem situace v této zemi je opravdu velice kritická. Tento člověk je považován za nepřítele Sudánu, protože chce, aby došlo k ekonomickým a politickým reformám, aby tato země žila v míru. Mm, politický dialog je nesmírně potřebný v této zemi a právě proto potřebujeme občany, aktivisté tohoto typu a Evropská unie by měla trvat na tom, aby zde byla dodržována svoboda projevu, lidská práva, svoboda schromažďování. Musíme volat po okamžitém propuštění doktora Medanyho a ostatních aktivistů. Děkujeme. Děkujeme. Další eh, kolegyně Kejnde má slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Válka v Sudánu stále ještě probíhá. Stále dochází k porušování lidských práv, a to v celé zemi. Různé organizace pro lidská práva o tom spravují a kritizují to. V Darfuru se je bombardováno obyvatelstvo. Toto vše jsou příklady, které ukazují, že lidská práva v zemi respektována nejsou. Navíc dochází k zatýkání těch, kteří, jak zde již bylo řečeno, se vyjádří proti takovémto uh, situaci. Zadržen byl pan Amin Maki Madáni, jemu 76 let, byl zadržen spravodajskou službou. My si přejeme, aby v zemi došlo k dialogu, aby se obyvatele usmířili, aby se navrátili k právnímu státu a demokracii bez trvalého míru v Súdánu nebudeme mít mírový proces a stabilitu v celé oblasti afrického rohu, což bude mít také dopad na migraci. A toto je skutečně jakýmsi prvním krokem k míru předseda přerušuje a slovo má pan Tomaševsky. Politická socialistická mm, sociální situace v eh, Sudánu je stále méně stabilní. Eh, země dospěla k bodu zvratu ve své historii. Veřejné orgány eh, aplikují repr- policejní represivní techniky. Účelem je omezit svobodu projevu a omezit politickou diskusi. To je nelegální a porušují, je to mezinárodní právo a lidská práva. Jako člen výboru Libe chci pozornit na zatčení doktora Medányho, který chtěl chránit základní práva Sudánců. Evropská unie musí reagovat velice eh, energicky. Musíme také věnovat, věnovat pozornost náboženské persekuci. Svoboda vyznání musí být zajištěna, nemůže být základem nebo důvodem persekucí. Musíme vyslat jasný signál, nemůžeme tolerovat otevřenou diskriminaci. Děkuji. Dámy a pánové, prosím o klid. Pan Castaldo. Pane předsedo, děkuji. Ehm, je možné o Sudánu říct spoustu věcí, některé z nich jsou skutečně hrozné. Můžete hovořit o humanitární situaci v Darfuru, která zdaleka není vyřešena. Mezinárodní trestní tribunál, který zastavil soudní procesy proti osobám z tohoto regionu z za zločiny proti lidskosti, otázka přírodních zdrojů. Já se však omezím na apel jménem doktora Medanio, který je aktivistou pro lidská práva. Je to statečný muž, ale také starý a nemocný člověk, eh, který se přihlásil k výzvě Sudan Call, který ukončit diktaturu, ale nejenom on, ale všichni ostatní, kteří byli uvězněni, opoziční novináři, všichni, kdo, všichni zaplatili tvrdou cenu za obhajobu svobody a demokracie. A dovolte, aby řekl sudánské vládě a mezinárodní komunitě, propustě, propustte je, protože země, která uvězňuje své vlastní lidi e, tímto způsobem, ničí svoji vlastní budoucnost. Děkuji, pan Šoprád. Pane předsedo, 6. Mm, prosince byl začen pan Madány, on je aktivistou pro lidská práva. Sudán um, porušuje lidská práva, svobodu vyznání, křesťané jsou um, mm, persekuováni v této zemi, Pamatujeme si, jak byla žena odsouzena k smrti za odpadlictví. Toto opravdu není akceptovatelné, toto je opravdu šílená situace, dochází k takové téměř aroganci z naší strany trošku. My ovšem, ale nes, protože my nesmíme diktovat jednotlivým zemím eh, jejich režimy, to, co si zvolí. My eh, nebudeme hlasovat pro podle mě by to opravdu nebylo vhodné a pokud by hlasoval proti, tak by to znamenalo, že bych podporoval zločiny, ke kterým tam chodí. Děkujeme a nyní má slovo paní Geringerová. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Opět zde v Evropském parlamentu hovoříme o pronáslání ochránců lidských práv přes bezpečnostní složky v Sudánu. 6.12. došlo k začení 76-letého doktora Medanyho, který je známým právníkem a bojovník bojovníkem za lidská práva jenom proto, že podepsal výzvu pro Sudán za občanskou společnost, podepsali to i ostatní eh, zástupci opozice této zemi volají po ukončení válečných konfliktů v různých částech Sudánu, volají po právních, ekonomických reformách. My voláme po okamžitém propuštění pana doktora Medanyho, který je ve vězení bez přístupu k lékařské pomoci, musí být okamžitě osvobozen, jakož je ostatní političtí vězni v této zemi. Já skutečně doufám, že místní vláda bude konečně eh, mm, dodržovat veškeré mezinárodní práva, mezinárodní dohody, které, které uznávají svobodu eh, projevu, svobodu schromažďování. Děkuji. Děkujeme a nyní pan Majer. Ja, danke schön, Děkuji, pane předsedo. Jak jsme dnes již slyšeli, pan doktor Madány byl počátkem prosince zatčen sudánskými orgány. Ten důvod podle mne ještě není zcela objasněný. Pravděpodobně to bylo proto, protože podepsal sudánskou výzvu Sudánko, což je iniciativa, která chce zavést Sudánu mír a demokracii. Podle mě je obzvláště tragické to zadržet 76-letého člověka proto, protože se zasazuje o demokracii, ale nemusíme hledět tak daleko do Sudánu, nebo 14. prosince tohoto roku v Sudensku bylo zadrženo 31 osob, mnohé z nich novináři. Což je obzvláště pozoruhodné pro mne, jak tedy Turecko postupuje, když pomyslíme na to, že evropský daňový poplatník každoročně, a opakuji, každoročně dává Turecku jednu miliardu eur jako předstupní pomoc. Od roku 2007 to bylo 4,9 miliard eur, ale nemáme pocit, že by tyto platby k něčemu vedly. Zcela naopak, Turecko se čím dá, tím více vzdaluje našim hodnotám. Děkuji. Děkuji. Co se týče postupu ke HDI nebudu moci udělat slovo, neboť nemáme vůbec žádný čas. Dříve než udělím slovo panu Delavedovi, rád bych se přivízal delegaci švýcarského parlamentu, na paní Kaťu Rikling. A pak zde mám rovněž místo předsedu národu, promiňte, výboru pro zahraniční záležitosti Národní rady.